Dobré ráno, dobré ráno vám všem. Vítám vás srdečně na našem jednání toho. Jak jistě víte, tak máme k dispozici služby tlumočníků, to znamená, můžete používat svá sluchátka, bulharština, chorvačtina, čeština, angličtina, francouzština, němčina a italština, to jsou všechny jazyky, které můžete poslouchat. Já obyčejně mluvím německy svou mateřštinou, ale jelikož mám všechny dokumenty v angličtině, tak uh, si dovolím hovořit anglicky, protože to je pro mě jednodušší. jednodušší. Takže chci vám říct, že náš tým se rozrůstá. Po posledním jednání se nám v podstatě náš panel eh, roz, rostl ještě o Jana Filipa Albrechta za zelené z Německa, což je vlastně poslední nově příchozí člen, který byl jmenován výborem Libe. A já si myslím, že jde opravdu o velmi důležitý krok, protože, jak jistě víte, tak v tuto chvíli se z reálného světa dostáváme do virtuálního světa, nebo se ten reálný svět zrcadlí ve virtuálním světě a pan Albrecht je opravdu odborníkem na toto téma, je také reprezentantem tedy té nové generace, která nám bude také pomáhat při rozhodování. Takže Jane Filipe, prosím, máte eh, v tuto chvíli možnost se představit. Děkuji. Děkuji, jsem velmi rád, že mě výbor Libe jmenoval pro tento panel. Já jsem z, také velmi úci už spolupracoval s vámi, také jsem doprovázel delegaci do USA a také se už dlouho věnuji otázkám občanských práv a svobod právě v digitálním světě byl jsem také zpravodajem pro nařízení o ochraně dát a chci říci, že se tady velmi velmi intenzivně věnuje všem těm otázkám týkajícím se ochrany údajů, digitalizace a tak dále a tak dále. To znamená, že doufám, že budu moci přispět opravdu eh, efektivně expertízou, ke které jsem se už dlouho věnoval. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Eh, díky, Jane Filipe. A v tuto chvíli chci pouze jen upozornit, že návrh pořadu jednání máte ve svých složkách a rád bych také navrhl dva další podbody, bod 6 Eh, workshop STOA a společné aktivity s externími organizacemi. Budeme o tom hovořit v rámci bodu 6.5, to znamená fórum nebo workshop fórum na eh, vysoké úrovni 11. května 2017 a poté také eh, bod 7 STOA delegace 2017, takže to bude v rámci projednáváno v rámci bodu 7 a pokud by kdokoliv chtěl k tomu něco přidat, tak samozřejmě budu rád. Pokud by tomu tak nebylo, tak bych v tuto chvíli mohl pořád jednání schválit. Tak a tím se dostáváme k, k bodu pořadu jednání číslo 2, schválení zápisu, zápisu z 15. září tohoto roku. Nevidím, že by si kdokoliv přál tento zápis nějakým způsobem pozměnit, to znamená můžeme schválit. A teď se dostáváme k hlavnímu bodu našeho dnešního pořádu jednání a jde o prezentaci výsledku prognostické vědecké studie, která se týká precizního zemědělství a budoucnosti zemědělství v Evropě. Tak eh, jak eh, víte, měli jsme studii, jak vlastně eh, nakrmit či zajistit dostatek potravin pro všechny lidi na světě. Meren McGuinness byla v podstatě zodpovědnou osobou a je stále tedy eh, vedoucí osobou v rámci panelu a zodpovědným administrátorem je Lieve van Wenzel a v tuto chvíli bych tady poprosil své kolegy, aby nám tady trošičku představili tuto studii a k čemu může sloužit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno také vám, kolegové. Jsem velmi eh, ráda, že tu zde s vámi mohu být, protože jsem do posledních let nevěděla, zda to budou moci být dvě připomínky k této studii. Takže co se týče té samotné myšlenky precizního zemědělství a budoucnosti zemědělství, takže jak to vnímám já, precizní zemědělství, myslím si, že je to logický další krok v rámci rozvoje zemědělství zemědělství, protože víme, jak zemědělství fungovalo v 70. 80. letech. Šlo o zintenzivňování zemědělství a nevěděli jsme, jaké to bude mít dopady. Myslím si, že jsme, si, jsme se velmi dobře poučili v souvislosti samozřejmě s environmentálními eh, vedlejšími účinky a dalšími. Tady precizní zemědělství z mého úhlu pohledu v podstatě řeší právě ty otázky, eh, u kterých eh, vznikaly nové obavy. To znamená, že tady jde o strategii, o efektivitu a jde samozřejmě o navyšující se hodnotu Samozřejmě jde tady také o otázku o udržitelnosti, a ne pouze environmentální, ale také ekonomické, protože to si myslím, že bude jedno z hlavních, jedna z hlavních věcí, které, na kterou se budeme muset zaměřit v budoucnosti. I z toho důvodu tuto studii vnímám jako velmi zásadní. Hovoří se tady o všech těch oblastech, kde vlastně zemědělci budou moci eh, tyto, eh, tyto nové technologie eh, používat. Jde ale hlavně také o otázku politickou, to znamená, jak tyto nové nové principy zaintegrovat do nových politik. Eh, je třeba si uvědomit také narůstající důležitost tohoto potravinového a zemědělského odvětví, protože samozřejmě víme, že tady ty nároky se zvyšují a proto je třeba se ještě jednou zamyslet nad tím, jakým způsobem jsme doposovat podporovali výzkum eh, v oblasti zemědělství, protože velmi mnoho států se vlastně mm, nedostale, nedostatečně věnovalo právě eh, těmto, tomuto druhu výzkumu. A tady jde o to, že samozřejmě my tady třeba chápeme ty nové technologie a ty nové poznatky, ale lidé, kteří s tím mají pracovat in situ, tak ti tyto informace nemějí. To znamená, že musíme udělat všechno pro to, aby právě eh, výrobci a zemědělci samotní k těmto informacím měli přístup. A teď je jedna citlivá politická otázka. Já chápu, že ještě mezi námi stále existují rozdílné názory, co se týče různých modelů zemědělství. Vím, že myslím si, že mnozí z nás stále si myslí, že zemědělství je taková romantická práce. V podstatě ono svítí sluníčko, e, zemědělci obdělávají pole. Znáte to z těch dětských knížek, ale není tomu tak, protože já jsem sama pracovala e, na farmě Eh, já chci říct, já miluju samozřejmě venkov, miluju přírodu, ale rozhodně to není tak romantické, jak si mnozí z nás mohou představit. To znamená, že jde také o to, jakým způsobem budeme my vnímat zemědělství jako takové a jaké by mělo být v budoucnosti. A já si myslím, že bychom to ale neměli vnímat jako takovou dichotomii mezi jedním a druhým. To znamená, ten ta možnost není tady pouze mezi tím intenzivním zemědělstvím a romantickým zemědělstvím. Já si myslím, že tady bychom se měli zaměřit na nějakou reálnější situaci, to znamená eh, stát nohama na zemi, to znamená uvědomit si, jak budeme chtít i dále produkovat dostatečné množství potravin, ale zároveň to činit také udržitelným způsobem a také vnímat ty vedlejší dopady, které ty eh, různé met- zemědělské metody budou mít. Takže děkuji, pane předsedu, děkuji všem za vámi odvedenou práci a děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Děkuji, Majren. Eh, já si myslím, že je velmi důležité si uvědomit, že ty to znáš opravdu eh, z reálu protože my tady se hlavně musíme podívat na to, kde tedy ta poptávka je. A já sám jsem také se studoval na odborné eh, škole, eh, která se zabývala právě zemědělskými technologiemi. To znamená, že i pro mě je velmi zajímavé vnímat ten, nebo dívat se na ten rozvoj. Eh, takže já jsem velmi rád, že existují takovéto studie a že se hodně hovoří o těch eh, mnohých aspektech eh, precizního zemědělství. Samozřejmě se o tom, o tom hovoří i na výboru pro zemědělství. Jde samozřejmě o otázku ekonomických a obchodních modelů pro zemědělství, jde ale také o ty nové obchodní business modely, to znamená, jaké alternativy současný svět poskytuje, jaké alternativy existují nepřipisují k těm tradičním klasickým modelům. Když se podíváte na um, například Airbnb nebo YouTube, to jsou přece všechno nové modely obchodní a možná, nevím, možná v budoucnosti budou existovat, existovat aplikace Pomocí niž eh, budete mít před dveřmi každé ráno čerstvé mléko. Takže všechno to možná opravdu bude nějakým způsobem eh, existovat, bude reálné, každý den budete mít v lednici čerstvé mléko. Takže ty nové technologie, eh, precizní zemědělství, co to všechno znamená, je třeba se podívat, jaké dopady by to mohlo mít na zemědělské oblasti v Africe nebo na jiné méně rozvinuté Eh, země na světě a je třeba opravdu najít ty správné, eh, ty správné možnosti, ty správné alternativy pro všechny. To znamená podívat se na precizní zemědělství a na různé plodiny, protože ne vždycky měříte jenom CO2, eh, vlhkost a teplotu. Jaké další aspekty lze nebo je třeba zohledňovat a měřit? To znamená, že potřebujeme mít také více znalostí o environmentálních dopadech precizního zemědělství období a je třeba samozřejmě také zajistit kvalifikovanou pracovní sílu v zemědělství, tak, aby se podporovaly osvědčené eh, postupy i v zemědělství. To znamená, je to opravdu skvělá práce, skvělá myšlenka, jak tady zajistit také dostatečné množství potravin pro všechny lidi na světě. A já si myslím, že je třeba opravdu se tady zaměřit na ty správné politiky, které by k tomu mohly přispět. Takže ještě jednou bych rád tady, při, tady přivítal pana Bra Demekera a také pana Remko Šrývera, kteří nám v tuto chvíli odprezentují ty předběžné výsledky studie. Pan doktor Remko Šrýver je také koordinátorem toho eh, projektu VETEFECT v Nizozemsku, což je v podstatě také, jak říkám, eh, náš projekt. Je tedy odborníkem na právě zemědělství a také chov dobytka a má velmi mnoho zkušeností z oblasti veterinářství, farmaceutického průmyslu a výzkumu. Byl opravdu velmi aktivní v rámci mnohých projektů EU více jak 30 let tedy eh, pracoval eh, v těchto oblastech a už eh, více jak 10 let je ředitelem tedy toho projektu VTFECT, e spolupracuje také s Evropskou komisí. Druhým řečníkem je pan Jose de Bardemecker. Je odborníkem na precizní zemědělství a e, přichází k nám z velmi e, známé univerzity Zlovaně a e, pracuje na fakultě pro biovědecké inženýrství a zároveň má také diplom eh, z fakulty pro zemědělské inženýrství Michiganské státní univerzity. Takže prosím, pane Šrivere, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, za laskavé představení. My jsme velice rádi, že se s vámi můžeme podělit o finální výsledky studie. Samozřejmě na studii jsme nepracovali jenom my dva, ale velký tým odborníků z Univerzity v Lovani a dalších odborníků. Byli jsme požádáni, abychom eh, tu prezentaci eh, zkrátili, protože celá studie má více než 300 stránek. My jsme se tedy zaměřili na relevantní zjištění, tak abychom měli také možnost diskuse. Nyní přejdu k dalšímu slajdu. A o čem bych rád diskutoval, máme zde čtyři témata, která bychom chtěli eh, prezentovat. Nejprve tedy eh, produkce eh, a pra, pak máme krátké video, pak profesor Bademaker bude hovořit o technologiích a vzděláváních a pak nejrůznějších scénářích. Eh, podívejme se nejprve na eh, farmy hospodářství, která se v Evropě nacházejí, eh, velikosti a podobně. Například v Polsku je více než 1,4 milionu takových hospodářství, kde je zatímco v Belgii jen 37 tisíc a ty rozdíly samozřejmě mají velké dopady na hospodářskou sílu a moc jednotlivých zemí, ale samozřejmě velké rozdíly jsou hlavně v počtu těch hospodářství hospodářství, jak se půda využívá. Máme zde stále plodiny, například, které eh, například eh, už Španělska představují 6 celkové orné půdy, která se využívá, trvalé pastminy 34 to jsou tedy louky, eh, pastviny eh, a podobně, pak naopak pěstování brambor eh, a dalších plodin představuje 60 Pokud se podíváme na výši zemědělské produkce pro 28 evropských států, států, státu Unie, tak vidíte, že celkový počet hospodářství za rok 2013 je 10 milionů a e, s využitím e, tedy průměrné plochy 16. A e, vidíme, že tedy zde máme také Eh, samostatná hospodářství 97% s jedním vlastníkem 10 milionů, která, eh, které představují průměrně 11 hektarů, tedy malé území. Pak máme eh, právnické osoby, které představují zde 3% a také další typ právnických skupinových holdingů, eh, kde jich je ještě více. Podstatné je tedy si uvědomit, že obrovská většina hospodářství je v rukou jednoho vlastníka. Pokud se podíváme na trend, za rok 2010 bylo to 12 milionů. A vidíme zde tedy pokles o 11,5 tedy eh, celkový pokles téměř 4%, počty hospodářství tedy klesají. Pokud se podíváme na počty lidí, tedy kteří pracují v zemědělském sektoru za rok 2013, to bylo 20 2,2 eh, miliony, v roce 2010 25 milionů. I zde vidíme tedy pokles 12,8 pokud se podíváme na pracovní místa na plný úvazek eh, pro základ pro statistiku 8,7 milionů, eh, tedy eh, průměr na ne, farmy mají často pouze dvě osoby na plný úvazek, které tam pracují. Pokud se podíváme na jednotlivé země, tady to asi nebude úplně čitelné, ale podrobná čísla si najdete přímo ve zprávě. Zde máme příklad příklad eh, pravidelných eh, pracovních sil na farmách obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi vidíme. Jako příklad v Nizozemsku například 193 tisíc pracovníků trvalo zaměstnaných v zemědělství. Pokud to srovnáme například s celkovými počty pracovních sil, v Nizozemsku je v zemědělství zaměstnáno pouze 2,2%, zatímco v Rumunsku v zemědělství pracuje 71% pracovních sil. Vidíme tedy zásadní rozdíl eh, i eh, mezi tedy tou, eh, těmi starými a novými státy Evropy. Eh, standardní výtěžnost. Zde najdeme poměrně hodně informací eh, pro jednotlivé státy. Abych si dovolil příklad, Francie například eh, je číslem jedna z hlediska výtěžnosti zemědělství výstupu, když srovnáváme tedy částku získanou v eurech v té produkci a Eh, jsou zde také rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Já si dovolím poukázat na příklad nizozemská, rumunská, třetím sloupku, kde vidíme eh, produkci na hektar je 11 milionů eur eh, s pracovními silami 132 tisíc zatímco v Rumunsku je to 980 tisíc euro s tím, že je tam 1,4 milionů pracovníků. Tady vidíme obrovský rozdíl v produkci eh, oproti pracovním silám, které jsou na tu produkci nezbytné. Samozřejmě tím je ovlivněna konkurenceschopnost nejenom Evropy, ale také vůbec eh, v celosvětovém měřítku eh, konkurence vůči USA, Číně a dalším velkým zemědělským trhům jaký typ produktu zemědělství produkuje. To také samozřejmě ovlivňuje produkci. Mlékárenské výrobky představují největší objem produkce. Pokud se podíváme v přepočet na hektar, zde vidíme také, kde jsou nejvyšší kde eh, je nejvyšší produkce v přepočtu na finance. Vidíme například Vinice, eh, produkují 46 tisíc, tedy tady, kde máme téměř 6 tisíc. Eh, podstatné je tedy srovnat, co lze produkovat a jaký může být produkt ve finančním vyjádření. To je velice zajímavé z ekonomického tržního hlediska. A velice stručně k produkci. Můžeme říci, že dochází k dlouhodobému poklesu v počtu um, hospodářství, gradu, postupná konsolidace e, směrem k velkým farmám. Eh, také klesá počet osob stále zaměstnaných v zemědělství, také produkce vidíme je výraznější v EU 15 než těch v nověji vstoupivších státech a také eh, vidíme, že E, produktivita je dosažena s menším počtem zaměstnanců a také vidíme podstatné rozdíly e, v, e, v produkci podle typu výroby. A pokud se zaměříme tedy na kvalifikaci a věk osob zemědělství, farmáři jsou celkově staří, když to takto generalizuji. Není tam příliš mnoho mladých lidí. A to samozřejmě má své dopady na budoucnost tohoto sektoru. Pokud se zaměříme na situaci eh, v zemědělství, můžeme se podívat na to, jaké dovednosti farmáři potřebují. Zaznamenáváme takový exodus mladých lidí z venkovských oblastí. Poměrně hodně mladých lidí, kteří nejsou za, již ve vzdělávacím procesu. Lidé na jedné straně oceňují přírodu, eh, nelíbí se jim průmyslový rozměr zemědělství, takovou imič bohužel zemědělství stále má a samozřejmě existují také strukturální programy, které pomáhají. A samozřejmě důležité je také se zaměřit na zajištění bydlení a podobně. Mladí lidé Eh, podle studií, to také najdeme v naší studii, eh, potřebují také eh, možnost zapojit se přímo do života hospodářství, kde působí. A podstatné je zaměřit se na znalosti a kapitálovou potřebnost pro toto hospodářství. A to je můj poslední slide, pak se můžeme podívat na video. Pokud se podíváme na budoucnost, eh, samozřejmě zaměstnání v zemědělství je velice kapitálově náročné, ne vždycky eh, přináší vysoké hodnocení. Švédští farmáři, muži mají o 30 nižší příjmy než eh, pracovníci v podobné skupiny v jiných sektorech. Pozitivní však může být to, že mají možná vyšší majetek a nižší životní náklady, eh, což kompenzuje ten nižší příjem, ale celkově je v důsledku toho zemědělství méně atraktivní. Rizikem je to, že pokud mají eh, farmáři eh, podnikatelský přístup, tak pokud a odejdou, tak se ztrácí konkurenceschopnost tohoto sektoru. Podívejme se do budoucna a demografický vývoj Evropy. Máme zde nedostatek dovedností a nedostatek farmářů s takovým podnikatelským přístupem. Podíváme se na video. Video ještě není zcela dokončené, jsou tam chyby v titulcích, přesto vám to chceme ukázat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 to, to, to discuss all these issues. Thank you. Yes, many thanks. I think, uh, gives... Děkuji vám. Myslím, že to na nás zapůsobilo eh, velmi dobrým dojmem a eh, já bych nyní prosil pana profesora eh, Bademakera. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Já myslím, že to, co vám ukázalo video, už bylo velmi informativní. A podívejme se ještě jednou na ty největší výzvy budoucího zemědělství. Čili chceme zajistit dostatek potravy na výživy, máme zde eh, klimatické změny, ať se o to myslí, kdo chce, co chce. Máme zde eh, ekologické mm, problémy, musíme tedy dbát o životní prostředí a chceme zajistit eh, zdravé stravování pro zdravý život. To jsou ty výzvy. No a eh, jak s tím souvisí zemědělství? Tak eh, podívejme se eh, podívejme se na to. Paní McGuinness k tomu už něco řekla, řekla možná, že zemědělství by možná mohlo být podobné za 20-30 jako teď a my de facto máme vždycky pole a mm, e, vždycky tedy to nějak hnojíme, aby se zvýšila produkce, ale není jisté, jestli tímto způsobem dosáhneme nejlepší výnosu. Zatímco to precizní zemědělství, e, to se skutečně e, zabývá místními podmínkami, to se týká intenzity hnojení, intenzivní, intenzity osevu podle třeba typu půdy a podobně. A to znamená, že tímto způsobem eh, může být ta účinnost produkce daleko vyšší. A eh, také hm, to může být daleko příznivější pro životní prostředí. Také si myslíme, že eh, budeme mít do budoucna jednotlivé rostliny, protože prostě budeme mít tedy péči přizpůsobenou každé rostlině, protože dva stromy nejsou úplně stejné. Čili eh, také, že to závisí na tom, kolik tam pustíme slunečního záření, eh, vody, hnojiva. Čili skutečně eh, můžeme mít ošetřování velice specifické přizpůsobené té které rostlině. Eh, tež se týká zvířat, každé zvíře je jiné, eh, každý, kdo je v této místnosti, prostě potřebuje něco jiného, taky má jiné potřeby. Takže toto je směr vývoje. A pak tady máme ještě cykly, cyklaci. Eh, záleží také na čase. Máme tedy cykly, které jsou velice pomalé, dlouhé, pokud se týče struktury půdy a e, její plodnosti. To se velice pomalu mění, ale mění se to a je třeba to mít na paměti. Pak máme samozřejmě e, roční cyklus, to znamená obdělávání půdy, pak e, roste rostlina, pak se tam tedy aplikuje nějakým způsobem dusík, to může být svosilí a podobně, nebo potáž a tak dále. Pak tady máme krátkodobé cykly a ty se týkají eh, jaký tam mám škůdce, eh, jaký tam máme plevel, choroby, zavlažování, eh, mm, pak tam mohou nastat ještě ty kratší cykly, třeba prostě prudký vítr, bouře a podobně. No a když se budeme zabývat těmi cykly, tak to znamená, že můžeme využít inovaci tím, že budeme používat sledovací a monitorovací technologii. Pokud máme data, tak znamená, máme informace, máme znalosti a to znamená, že bychom měli na to velmi zdůraznit. Eh, máme zde také určité vlastnosti dat, což je dobrá věc, ale eh, hlavně, aby ta data obsahovala ty potřebné informace, to je důležitější. Na základě toho rozhodnete, co dál, a pak musíte mít schopnost eh, podle toho rozhodnutí jednat. Čili pokud se týče těch časových cyklů, tak to může být velice obtížné, zvlášť u těch hodně dlouhých ročních a u těch velmi krátkých cyklů. Eh, máme tady eh, různé obrázky z precizního zemědělství. Tady vidíme použití dronu nebo také satelitní eh, a letecké snímky, nebo vpravo tady vidíte ošetřování a sledování velice individuální v ovocném sadu. No a pak výsledkem je to, jaký eh, budete mít nakonec výnos a dokonce budete moci počítat to, jaký eh, zisk či ztrátu budete mít na tom či onom poli. Eh, to se týká také živočišného zemědělství. Budeme tady mít později drubežárnu. Čili ty formy můžou být velice eh, různé, ale v podstatě jde o data a zacházení s nimi. Jde tedy o to, abychom eh, vyráběli účinněji, to znamená v podstatě, aby s těmi vstupy, které tam dáme, abychom z nich měli větší výstupy. Eh, pokud tady máme různé odchylky, tak abychom byli schopni zvládat. Eh, pak samozřejmě máme rostliny, zvířata, půdu a my potřebujeme vědět více, jak eh, tyto složky reagují na způsob naší péče, ošetřování, obdělávání a tak dále. A eh, samozřejmě mm, opět jde o data všechny ty senzory, to znamená, že máte prostě jakoby oči a e, nosy a uši navíc a to jsou pro vás zdroje informací pro lepší rozhodování. Na no velice důležité je, e, aby se to používalo na všech typech farem e, Zpočátku to tak nebylo. Zpočátku se říkalo, no tak to se dá použít na těch gigantických amerických obilných farmách, jinde ne. A teď to není pravda. Pokud se týče ekologických dopadů precizního zemědělství, no tak těch efektů může být eh, spousta, jsou různé a já tady eh, mám seznam těch, na které jsme se zaměřili. Třeba prevence eroze a záplav. Eh, tady je možné dlouhodobě rozhodovat na základě tom, jak probíhají tyto, eh, tyto cykly, eh, jak jsou ta pole členěná, zelené pásy mezi nimi a tak dále. A prostě pokud o tom více víme, můžeme lépe implementovat příslušná opatření. Zemědělci to zatím nemají rádi, prostě museli nějakým způsobem Eh, jaksi eh, eh, odpojovat nebo připojovat hnojení, zavlažování a tak dále. Pak lze optimalizovat využití hnojiv a podzemní vody. Máme tedy dále chemikálie, které chrání úrodu a tady to můžeme redukovat. Že? Ale také jak eh, jde o, to, o, o prevenci, jak můžeme skutečně eh, ty eh, škody na úrodě zmenšovat, třeba škody způsobené různými plísněmi. A pak tedy je možná lepší, efektivnější smíšené hospodářství, tedy více, více rostlin a což nám opět eh, pomůže, eh, k tomu nám pomůžou technologie. Pokud se týče eh, třeba plevele, tak my mm, proti plevelu bojujeme tím, že prostě postříkáváme celé pole, jenomže ten plevel není roz, rovnoměrně rozdělen podle, po, po celém poli, ale jestliže třeba Eh, použijeme nějaké to snímkování z hora, tak můžeme eh, ty různé fungicidy a eh, další postřiky dělat zacíleně jenom, na, jenom místně. A to se nám může podařit tedy uspořit množství těch různých herbicidů o 6 až 80 No a pokud to zautomatizujeme, to je to automatické mm, vytrhávání plevele, tak tady to může být ještě větší tyto úspory. Tady víte, jak to funguje. Vlevo tady máme optický detektor, který zjišťuje, jestli je tam plevel nebo ne. Eh, pak to eh, počítač zpracuje, tedy rozpozná, co je plevel, co je ploděna. A pak se rozhodne co. Takže buď to tedy vytrhat mechanicky, anebo postříkat herbicidem. To je velice jednoduché, známe to ze zahrádek. Vidíme plevel, no tak prostě ho vytrháme. Čili toto je v podstatě to, co děláme na zahrádce, tak to je to eh, precizní Eh, odplevelování. Samozřejmě na eh, velkém poli to je třeba dělat eh, nějak jinak, prostě za použít technologii. Pokud se týče hnojení, optimální hm, aplikace hnojiv je tématem, o kterém se diskutuje mnoha různými způsoby. V Americe se už to trošku mění, to už máme v Evropě a e, je to e, takové e, dělené nebo rozlišené, preciznější hnojení v různých fázích vegetačního období. My můžeme používat Eh, index eh, vegetace plodin a můžeme tedy říct opět pomocí senzorů, jestli je třeba nebo není třeba hnojit. Čili můžeme mít také eh, půdní mapy, modely plodin a zároveň, eh, když to zkombinujeme eh, s okamžitými informacemi, tak to nám skutečně umožní opravdu účinně a zacíleně eh, hnojit, přidávat dusík. Či i toto je cesta ke zvýšení účinnosti. To znamená, že my tímto způsobem můžeme o 30 až 50 snížit obsah dusíku a to je v mnoha částech Evropy problematické, takže to je vlastně něco, co je velmi žádoucí. Tady se vidíte, tady vidíte, jak se to dá dělat. Tady vidíte, že máte traktor a vlevo a vpravo jsou senzory, které tady analyzují eh, plodiny a analyzuje se, jestli tady je třeba pohnojit nebo ne eh, opět eh, může se hnojit eh, skutečně jenom na těch místech, kde je třeba, ale v podstatě eh, se to příliš neliší principiálně od toho, co dělají drobní zemědělství, zemědělci, jak vidíte na těch dolních snímcích. <clears throat> Ten Afričan tam vpravo dole ošetřuje rostlinku po rostlince a k čemuž my směřujeme mykotoxíny a zdraví. Já myslím, že toto je problém, protože ty mykotoxiny, to je vlastně závisí na plísních a houbách a houby jsou velice závislé na počasí a na podmínkách, v níž ty plodiny rostou. A samozřejmě mohou být nebezpečné zdraví tyto mykotoxiny. Precisní zemědělství opět může využívat eh, toho eh, vegetačního indexu, a optických senzorů a v kombinaci s klimatickými podmínky, vlastně s mikroklimatem dokonce, eh, to eh, všechno lze použít na využití, eh, na tedy stanovení využití hnojiv. Protože může se dokonce stát, že méně hnojení může Eh, jak si také potlačit eh, rozvoj eh, plísní. Čili je tady určitý, určitá souvislost mezi výnosem a mezi těmi mykotoxíny. No a samozřejmě očekávám, že takto může snížit riziko pro zdraví a zlepšit kvalita potravy. Podobně pokud se týče sadů a vinic, tak eh, tady opět eh, máme pojem IPM, integrované eh, řízení škůdců. V posledních letech se tímto způsobem podařilo dosáhnout velice dobrých výsledků, ale myslím, že precizní zemědělství toto může ještě Eh, zlepšit. Nám tedy tady závisí na tom, jak velký je ten strom a jakou strukturu má koruna stromu. A mm, v některých zprávách se píše o tom, že eh, to eh, Precision Integrated Pest Management, že opravdu může být velmi účinné, že opět můžeme aplikovat příslušné postřiky ne plošně, ale pouze opravdu místně. Čili opět potřebujeme eh, detekci toho, kde, jsou, kde je větší výskyt těch nežádou, toho nežádoucího hmyzu a tak dále. A můžeme provádět predikce, což je velmi důležité. A opět eh, pesticidů se dá ušetřit 20 až 30 a možná také eh, ty postřiky se mohou být ne plošné, ale možná eh, třeba jenom na 50 či 20 procentech rozlohy sadu. Čili opět toto je něco, eh, co by chtělo podporovat eh, v praxi na farmách. Toto je prostě jenom schéma, jak by to mohlo vypadat, tato technologie. To jsou zatím tedy pilotní technologie, zatím se nepoužívají masově. No, tak a já bych eh, tady přešel nyní k preciznímu zemědělství a osvědčených postupech. Eh, já myslím, že tady problém zatím je nedostatečná eh, sledovatelnost nebo dohledatelnost těch praktik. To je zároveň ovšem něco, co se mění, to se může vyvíjet v čase a podle tomu se musí přizpůsobit rozhodování. Eh, precizní zemědělství, myslím, umožňuje snížit eh, dopady zemědělství na životní prostředí, ale také eh, zemědělci mohou zlepšovat ty svoje používané a osvědčené postupy. A možná, že by tady mohl být i společenský tlak, pokud zemědělec to nebude dělat skutečně tím dalším způsobem, může na něj být vyvíjen tlak. E, také je to otázka organizace zemědělství. Na takové rodinné farmě ten vztah mezi primární výrobou a prodejem na trhu se změní, protože ten retailový trh, ten se bude zajímat o to, jak to, co si kupuji, bylo vyprodukováno. Čili prostě eh, lidé budou chtít více informací o tom, co budou, co chtějí kupovat. To je součást tedy toho biznesu, jak se bude dělat v budoucnosti. Čili to je jsou vlastně tok informací. Eh, tady máte dole šipky pořád jedným směrem, ale vlastně ty šipky by měly být oběma směry aby zemědělec vlastně věděl, co se od něho očekává společensky, že jo. Eh, data. Ano, takže eh, data na nás proudí ze všech senzorů, ale v mnoha případech eh, prostě nejsme schopni je integrovat a na jejich základě rozhodovat. Eh, tady je eh, produkce vajec, tady máme vlevo různé typy farem, Tady drubežáren, tam se eh, shromažďují data samozřejmě, to znamená kolik vajec, jak jsou velká, kolik je jich rozbitých a tak dále. Tato data se dají dát do analytických modelů No a ty výsledky se potom dostanou zpátky k farmáři a můžeme říct, tak problém máte konkrétně eh, v této hale, tam máte nemocnější kuřata a tak dále. Eh, čili eh, de facto ještě předtím, než se ta vejce odsnou na světě, několik dní předtím může zemědělec vědět, co tam může být špatně v podstatě eh, jde o to, aby se mm, ten pokrok eh, transformoval do takových nějakých eh, jednoduchých rozhodovacích technik, které budou zároveň také vycházet ze zvyklostí a z tradic. Čili, co můžeme říct, skutečně eh, dá se eh, prostřednictvím společné zemědělské politiky prosazovat eh, tedy implementace těchto věcí a ten jak říkám technický pokrok, tak aby i ti malí a střední zemědělci byli schopni využívat vědeckých poznatků. Precizní zemědělství to nesouvisí jenom s tou společnou zemědělskou politikou, ale zasahuje také do eh, ekologie, regionální politiky, konkurenceschopnosti, vědy, inovací, digitálních záležitostí, školství a vzdělávání a průmyslového eh, výzkumu energetiky. Čili já myslím, že to skutečně je důležité a eh, chtěl bych zdůraznit, že vlastně školení a vzdělávání lidí na venkově, eh, na to eh, bychom se měli zaměřit více. Děkuji vám za pozornost. Yes, many thanks. Ano, děkuji vám mnohokrát. V tuto chvíli máme trochu času na debatu. Ještě jedna krátká prezentace. A kdo ji odprezentuje? Kolega, pokud mi tedy dovolíte, tak teď ještě velmi krátce jsme vám chtěli ukázat odkud vlastně všechny ty informace pocházejí. My jsme provedli několik eh, workshopů s mnohými odborníky, s mnohými zúčastněnými stranami z eh, akademické oblasti, ze zemědělství a tak dále. Vidíte vlastně tady v tom eh, zeleném čtverečku v podstatě o co nám šlo, to znamená podívat se na ty technické horizonty, podívat se trošičku do budoucnosti a na scénáře, jsme se také zaměřili na scénáře eh, do budoucnosti a co, jaké další, jak si legislativní kroky by to všechno vyžádala, nebo jakým způsobem je třeba se některým scénářům vyhnout. Takže eh, ekonomický optimismus je jedním ze scénářů, to znamená, že eh, ty samotné firmy a podniky na, v, v globálních eh, otevřených trzích jsou těmi, kteří budou rozhodovat. Druhým scénářem je globální udržitelný rozvoj, to znamená, máme tady ty udržitá, udržitelná pravidla. Dále mm, třetí a čtvrtý scénář, třetí scénář je regionální Eh, soutěž, to znamená eh, různí aktéři eh, soutěží mezi sebou, to znamená regionální trhy vedou a poté poslední scénář, po němž přichází tedy ta další fáze, která spočívá právě v té legislativní práci, zákonodárné práci, to znamená, jakým způsobem tyto scénáře podpořit prostřednictvím právních rámců a nových cest, tedy po kterých budou moci tito aktéři jít. Děkuji, děkuji mnohokrát. Myslím si, že je velmi zajímavé se podívat na ty nové technologie, které nás eh, čekají a které budou opravdu reálnou součástí eh, zemědělství. GC, eh, teda JC, tedy ten společný společné centrum, které se zabývá zemědělstvím, Eh, se bude rozhodně zabývat otázkami tedy biodiverzity, klimatických eh, změn. Jde tedy o dynamický eh, rozvoj, jehož budeme svědky a samozřejmě je třeba monitorovat celou situaci, abychom na ní odpovídali příslušnými aktivitami. Samozřejmě, že legislativa je velmi důležitá, ale je třeba se podívat na to, jaké možnosti, jaké scénáře tady budeme moci či muset podporovat. A myslím si, že pro nás je velmi důležité i v rámci strategií podívat se na to, jakým způsobem tyto znalosti z této studie využít. Možná, že by bylo dobré, kdyby vy jste nám také poskytnuli Eh, nějaké informace o tom, či návrhy, jakým způsobem výsledky této studie dostat také k těm eh, důležitým osobám, zdali tedy prostřednictvím sociálních médií, či eh, jak to, tu, tyto výsledky předat a komu je předat, kdo jsou ty zodpovědné osoby, jakým způsobem v podstatě do cílit toho, že tyto znalosti se dostanou tam, kam potřebují, protože samozřejmě představit je pouze na jedné schůzi v rámci Evropského parlamentu není eh, dostatečné. Jak víte, tak toto naše eh, jednání je také v tuto chvíli webstreamováno, to znamená, že eh, není sledováno pouze těmi, kteří sedí v této místnosti, ale mnohými ostatními, kteří sedí třeba ve svých kancelářích nebo eh, jinde ve světě. Tudíž je velmi zajímavé podívat se na to, jaké tedy jsou ty body, o kterých jednáme. V tuto chvíli já bych eh, řekl, že asi každý by mohl dostat dvě eh, minuty na připomínky a otázky a poté dostanete čas ještě na to nějakým způsobem na ně eh, reagovat. Tak, kolegyně je prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji také za vaše prezentace, které byly velmi zajímavé a myslím si, že také velmi napomocné. V mém regionu ve Velké Británii je Harvardovská univerzita, která se eh, zaměřuje právě na IPM, na ten eh, integrovaný management a také na precizní zemědělství. A jedna z těch velmi důležitých věcí je ta, že my musíme nějakou, tyto vědecké znalosti nějakým způsobem aplikovat také ve skutečnosti, tak aby měly přínos pro naše zemědělce. A je také velmi důležité, aby se celého toho eh, procesu účastnili a to angažovaně také zemědělci, aby byli součástí celého toho procesu a aby také poukázali na ty věci, u nich je vyžadováno řešení, protože velmi často hovoříme o zemědělcích, kteří mají malé zemědělské podniky a je velmi složité zajistit jejich spolupráci s univerzitami například. A to třeba znáte i z, jiných, z jiného podnikání, protože ti malí podnikatele jsou prostě příliš zaměstnaní, vůbec nemají čas na to, aby ještě hledali nějaké konexe na akademické půdě. To znamená, že tady si myslím, že musíme nějakým způsobem zajistit právě tuto provázanost a propojenost mezi jednotlivými i malými zemědělci a univerzitami a vědou. A další, věda, další věc, kterou jste zmínili. Ta technologie musí být přístupná všem zemědělcům, ať už malým, tak velkým. Eh, já mám jeden dobrý příklad. Já sama mám velmi malý, malý podnik ve Velké Británii a my jsme se rozhodli, že eh, vysadíme vinice menší jak dva hektary, ale proto, aby se nám to podařilo efektivně, tak jsme potřebovali traktor eh, s GPS technologií, pomocí níž by ten eh, vinohrad mohli vysadit dobře. A my jsme měli velmi jaksi hodného souseda, který nám právě tuto technologii půjčil. A díky tomu opravdu ty naše vinice jsou velmi rovné, hezky vysazené a výnosné. E, v souvislosti tedy s těmi politikami, o kterých jsme hovořili, ptám se, zdali e, organizace producentů nemohly být těmi, kdo zajistí právě toto sdílení technologie mezi e, všemi jejich členy, protože občas je třeba změnit eh, pravidla právě pro tyto organizace. I v souvislosti tedy s aplikací nových technologií, které, která právě vychází z výzkumu. To znamená, že já si myslím, že tyto organizace by neměly být pouze marketingovými organizacemi. A další věc, které jste se dotkli i v souvislosti tady se stárnutím eh, zemědělců a hovořili jste o tom, jak je důležité v podstatě zaangažovat tam mladé lidi a McGuinness o tom hovořila. Eh, kdykoliv vy vlastně vidíte nějaké obrázky ze zemědělství, tak vidíte prostě to krásné mm, malebné eh, prostředí, Eh, které se týká, nebo spíš odpovídá těm romantickým obrázkům z minulého století. Já si myslím, že v tuto chvíli je třeba hovořit o zemědělství jako takovém, jaké opravdu je. To znamená, že jde o velmi odborné, technické odvětví, ve kterém se právě mladí lidé mohou prosadit, mohou tam eh, také vydělat dobré peníze a e, mohou si vybudou dobrou kariéru. Samozřejmě, že tady právě je velmi klíčovou roli hraje výzkum a technologie. Já se omlouvám, pane předsedo, ale ještě poslední věc, protože vy jste hovořili o mnohých aspektech precizního zemědělství, ale jedno, co jste neřekli, byl vlastně precizní chov. E, to znamená, chci se zeptat, zda jste se zabývali i touto otázkou. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí o slovo, nějaká připomínka či otázka, kolego? Děkuji. Já bych se tady připojil k tomu, co řekla moje kolegyně, když říkala, že vlastně tyto technologie mohou být samozřejmě i užitečné právě pro různé ty družstevní podniky, kooperativy. Protože tady máme samozřejmě tu, tu klasické zemědělství v Evropě, které by se v podstatě mohlo být zničeno. Tady hovoříme o novém modelu, který je velmi náročný, co se týče kapitálu a méně náročný, co se týče pracovní síly. To znamená, tady potřebujeme hospodářský a produktivní model, který bude také hodně vycházet tedy z té pracovní síly, i když tady hodně hovoříme také o nové technologie a robotech, které budou navyšovat výnos, ale tady také hrozí jedno určité eh, nebezpečí. Eh, to znamená, že tady hrozí to, že vlastně všude, například eh, robotika bude všude hrát daleko důležitější eh, roli než manuální práce a lidé budou přicházet o práci eh, tohle je takový trošku ultraliberální model a já si myslím, že tento model si myslím, že směřuje trošičku jiným směrem. Možná, že bychom se tady spíš měli držet více socialistických modelů. To znamená podívat se trošičku jiným směrem. Eh, Já samozřejmě jsem, eh, mám jaksi váši, nebo mě hodně, jaksi zajímá technologie, inovace a nové možnosti, ale myslím si, že tady musíme být obezřetní. To znamená, že můžete být nadšen pro nějaké nové řešení, ale pokud za 15-20 let zjistíte, že jste vlastně přispěl ke katastrofě, no, tak to úplně optimální není. Děkuji, děkuji. Ještě nějaké další otázky či připomínky? Děkuji, děkuji, pane předsedo. V první řadě se omlouvám za to, že jsem přišel pozdě. Já jsem tedy nemohl být tady, když jste přednášeli a ukázali, ukazovali své prezentace, ale musel jsem být v plénu pro mě jako socialistu je samozřejmě zásadní otázkou to, co se stane s těmi pracovními místy v zemědělství, protože v Bulharsku máme 6 milionů obyvatel a 1,3 milionů obyvatel je zaměstnáno v potravinovém odvětví. Ale ve chvíli, kdybychom tedy takto technologizovali, tak co by se stalo s těmito pracovními místy? Děkuji. Tak a teď naši odborníci, prosím, odpovídejte. Děkuji. Děkuji za tyto velmi zajímavé připomínky, které nám poukazují na ty výzvy do budoucna. Eh, to, co říkala kolegy McIntyre, je také velmi zajímavé a měla opravdu pravdu. Je tedy třeba samozřejmě zkoušet, vyzkoušet tu novou technologii, ale zajistit také to, že k této technologii budou mít přístup všichni, jak malé, tak velké zemědělské podniky. Protože samozřejmě je třeba zajistit také životaschopnost těch menších zemědělských podniků a to my v podstatě řekněme za, za to neseme zodpovědnost i my jako uh, vědecká komunita. To znamená, že my, stejně jako vy, Evropský parlament, se musíme zamýšlet nad těmi uh, modely aplikace a implementace. To znamená, jakým způsobem prostřednictvím spolupráce zajistit tedy toto sdílení. Já si myslím, že tady můžete zajistit dostatek pracovních míst, které budou také velmi jaksi kvalifikované a budou na velmi vysoké eh, technické a technologické eh, úrovni. To znamená, že budou mít velmi specializované eh, kvalifikace. To znamená, tady v tuto chvíli je třeba zajistit dostatek eh, odborného, eh, eh, odborné kvalifikace i v rámci těch producentských organizací. Já si myslím, že tady samozřejmě musíte zajistit eh, podporu, eh, podporu tomuto systému prostřednictvím jaksi konkrétní podpory pro zemědělce, to znamená nějakým způsobem eh, pobídnout zemědělce k tomu, aby využívali tyto nápomocné, přímnostné technologie. To si myslím, že by bylo zásadní. Dále jste se ptala na ten precizní chov. My rozhodně budeme jak si se věnovat jak tak pěstování podle nebo vždy, jak si s ohledem na konkrétní eh, klimatické a jiné podmínky. To znamená, ať už je to o, o pšenici nebo o víně, samozřejmě například u pšenice je to tak, že ty kořeny jdou opravdu co nejhlouběji do země, protože hledají vodu. No tak samozřejmě to vše, všechno, všechno je to specifické eh, od plodiny k plodině. To znamená, že určitě určitě se budeme zabývat jaksi přizpůsobováním adaptací různých plodin na různé eh, kontexty. Samozřejmě kromě toho také jde o to zjistit, jak, jaká je kvalita půdy na různých místech eh, pole, protože samozřejmě eh, záleží také na kvalitě půdy a na tom, v jakém sklonu například je a podle toho můžete tam pěstovat to či jiné. Kromě toho samozřejmě je skutečností, že počet zemědělských podniků klesá. To je prostě pravdou, je to skutečnost. A já se ptám, zdali tomu můžeme nějakým způsobem zamezit tím, že budeme eh, říkat, držte se klasického konvenčního zemědělství. To si myslím, že by nefungovalo, protože pokud bychom se drželi toho velmi tradičního modelu zemědělství, tak eh, buďme k sobě upřímní, já, jsem, já si mám také zkušenost, to nám jaksi příliš kvalitní život nepřinese. Myslím si, že pokud chceme nějakým způsobem pobídnout i mladé lidi, tak jak těžko eh, je získáte pro zemědělství ve chvíli, kdy budete nabízet tento klasický konvenční model. To znamená, jakým způsobem ve venkovských oblastech eh, tyto lidi udržet nebo je tam eh, přitáhnout já si myslím, že musíme také hovořit o těch výzvách. Eh, také těžko můžeme říci mladým lidem, tak eh, půjdeš sem a tady zůstaneš po celý zbytek eh, svého života. Ne, můžeme říct, podívej se, tak tady je toto pole, čekají tě takové a takové výzvy, ale ty můžeme určitě vyřešit nebo se jim postavit prostřednictvím nových technologií či nových modelů. Takže nevím, můžeme se podívat například na to, jak posílit poradenství, jak zajistit nějaké jaksi celoživotní školení, protože eh, ne všechny vlády nebo většina vlád už něco takového eh, nepodporuje. Teď se hovoří eh, jaksi o tom, že všeho se musí ujmout společná zemědělská politika a mnoho vlád se v podstatě takovému poradenství už nevědomuje, nevěnuje. Pardon. A samozřejmě nevíme, co nás v budoucnosti čeká. E, přesné zemědělství v každém případě změní fungování trhu práce, ale také možná přinese nové příležitosti. Já mám přítele, který je farmář a hraje také ve skupině a používá tedy eh, zařízení, aby si ušetřil práci, má senzory eh, u dobytka, které ho informují přes mobilní telefon. Může se tedy věnovat hudbě svému koníčku, to je něco, co jeho otec dělat nemohl. To je příklad tedy, jak může technologie pomoci v životě farmářů a učinit tento obor eh, atraktivnějším pro mladé lidi, kteří díky tomu budou moci žít i normální život a nemusí na té farmě farmě trávit veškerý svůj čas. A co také vyšlo z workshopu Transparentnost pro spotřebitele je zásadní, tedy jak je produkt vytvářen, třeba mléko eh, z krav, které se pásly na pastvině. A to bych chtěl vědět u svého mléka jako spotřebitel, odkud tedy to mléko pochází. Pokud si tradiční sír, tak bych taky měl jako spotřebitel mít možnost zjistit, který z těch sírů je skutečně vyráběn tradičně. A to si myslím, že je i důležité pro farmáře, aby se rozhodli, zda chtějí věnovat svou pozornost regionálně specifickému trhu, nebo zda chtějí naopak konkurovat mezinárodně. A e, to je velice důležité e, také pro komponent pracovní síly. Děkuji mnohokrát a blahopřeji e, k této studii. Jsem přesvědčen, že tato studie nám výrazně pomůže eh, pochopit, jak lépe fungovat v zemědělství a je proto tedy zřejmé, že se musíme zaměřovat také na trendy ve výživě eh, v produkci eh, krmiv, v produkci potravin, obnovitelných zdrojů a podobně. A v této souvislosti tedy musíme působit i v této oblasti. Je to tedy zásadní. A děkuji mnohokrát. A pokud nemáte tedy námitek, tak doporučím, aby finální forma zprávy na, i se zapracováním zpětné vazby z dnešní eh, diskuse, včetně eh, veškerých dopadů s navýšením přechodu k preciznímu zemědělství. Měli bychom tam mít ještě poznámku k silům a doufáme, že finální zpráva by měla být k dispozici do konce tohoto roku, bude tedy distribuována. Prosím. Děkuji. Vzhledem k tomu, že potřebujeme eh, šířit Eh, informace a znalosti také mimo akademické diskuse, mimo půdu tohoto parlamentu. Nevím, zda na to máme finanční prostředky, ale zajímavé by bylo, kdyby ta zpráva se mohla přeložit do jazyků členských států. Já jsem si to četl v angličtině, ale možná ti zemědělci by si to potřebovali přečíst ve své mateřštině. Eh, a Někteří z nich těmi cizími jazyky nehovoří. Proto by stálo možná za úvahu šíření té zprávy vzhledem k významu celého sektoru i v jiných jazycích. Samozřejmě jsou tady možná rozpočtová omezení. Ano, děkuji za tento podnět. Vnímám je jako užitečný. A my jsme se také i ve filmu snažili využít automatický strojový překlad, který není sice vždy ideální, ale možná bychom se mohli pokusit to dát do těch 24 jazyků, protože te, e, e, ta finanční úspora by pak byla dramatická je možné. Samozřejmě, pokud si někdo přeje dokonalý překlad, tak to je samozřejmě možné zařídit, ale stoa to financovat nebude. A proto bych se zeptal, ehm, ehm, sekretariátu, zda by nám nenašel umělou inteligenci, Uh, která by nám zajistila využití co nejnovějších technologií pro strojový překlad, abychom to nechali takto přeložit. Není zatím dokonalý, ale vyvíjí se správným směrem a zcela jistě musí být toho v popředí používání těchto moderních technologií. Takže děkujeme za tento podnět. Je to velice užitečné. A nyní se tedy dostávám k bodu čtyři na pořadu jednání probíhající projekty STOA. E, prosím se, abyste to e, pojal co nejstručněji, protože už máme časový sklus. Děkuji, mohu vás informovat o nejnovějších studiích, e, které zahá... Eh, rozjel sekretariát. Devět návrhů k energetice bylo propojeno do jedné studii dekarbonizace a energetická odolnost v EU a eh, výběrové řízení a kontrakt nás čeká v listopadu, tedy velmi brzy. Pak studie, kterou navrhli členové výboru ITRE, včetně předsedy, o tom, jak překonat inovační mezeru v Evropě tedy rozdíl mezi těmi 13 novými státy a předchozími 15 státy, starými státy v absorbování fondů z horizontu 2020. Práce by měly opět začít v listopadu. A pak studie ke kyberbezpečnosti a společné bezpečnostní a obrané politice, což zadává výbor pro zahraniční věci. A budou mít tedy také kontrakt s ENISou, tedy eh, Evropskou agenturou eh, v Ateně, v Atenách. A pak by měla vzniknout eh, studie, jejíž návrh bude k dispozici v lednu a bude to prezentováno výboru AFET a také výboru pro bezpečnost 2. února a proběhne také v dubnu prezentace panelu. Tato studie se týká 3D tisku Ehm, tam práce již začaly a vše by mělo být dokončeno v lednu 2018, ale budeme mít také průběžné výsledky, o nich se doslechneme. A pak studie o asistivních technologiích pro osoby s postižením. A technická část už skončila, začala prognozovací část a dokončeno by to mělo být v dubnu příštího roku. A v neposlední řadě studie, o které jsme právě podrobně slyšeli, pan předseda nám výsledky schrnul, očekáváme tedy finální verzi studie ke konci roku o zemědělství. Děkuji, říká předseda. Pokud tedy eh, nemáte námitky, budeme postupovat tímto směrem. A nyní se dostáváme k, dobu, k bodu 5. Výroční přednáška 2016. Prosím, Mira. Děkuji vám, pane předsedo. Výroční přednáška STOA je pořádána ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou jejím titulem je eh, Space Enabled Future mm, pro Evropu a hlavním řečníkem je eh, Sir Martin Sweeting, který se bude věnovat problematice malých satelitů a to, jak mění eh, ekonomiku vesmíru. Budou tam také zástupci eh, průmyslu od společnosti Blue Origin, eh, společnosti Jeffa Bezose z Amazonu, které vytvářejí eh, orbitální lety a pak tam bude zástupce Airbusu a budou tam také dva astronauti, Thomas Peske, Eh, který bude hovořit přes video, protože už bude ve vesmíru v době, kdy se bude konat tato přednáška na Mezinárodní vesmírné stanici a pak tam bude Reinhold Ewald, ten tam bude osobně. A eh, tato akce bude také spojena s výstavou, protože Claire Moody, členka panelu, navrhla uspořádání výstavy a eh, bude to také ruku v ruce s Evropským inovačním summitem v Bruselu Eh, který nám zajistil výstavní prostory a probíhá to také ve spolupráci s Europlaner, tedy eh, propojení organizací eh, působících ve vesmíru a proběhne také oficiální oběd před přednáškou. Členové dostanou brzy pozvánku. Prosím, snažte se odpovědět do 10. listopadu, abychom to mohli všechno rozumně naplánovat. Děkuji. Teo, pokud nemáte námitky, sekretariát bude tedy postupovat tímto směrem. Dostávám se nyní k bodu 6 na pořadu jednání. Seznam nadcházejících akcí stoa. Tedy eh, rovnoprávnost v oblasti jazyků v digitálním éře. Eh, můžeme si vyslechnout krátké představení akce. Tato studie vznikla eh, v reakci na podnět pana Saudargaše eh, z výboru Kult. My jsme již eh, pokročili v přípravách, máme již předběžný návrh programu v workshopu 10. ledna od 2 do 5 odpoledne a také připravujeme veškeré další práce, které s tím souvisí. Děkuji mnohokrát, to bude dobrá příležitost pro pana Tamburana. E, tam by se mohl rovnou přímo zeptat, jak tedy správně přeložit studii Precision in Agriculture. E, možná právě byste mohli e, nabídnout tuto věc jako konkrétní projekt. Uvidíte tedy, tedy mezi oborovou spolupráci ve STOA, jak hezky funguje. Výborně. A pak bych chtěl ještě vysvětlit, že proběhne workshop věnovaný bioetice na podnět Mariany Petir. E, to bylo schváleno v březnu letošního roku a proběhne 25. ledna 2017. Mariano, chcete něco k tomu říct? Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem navrhovala, aby proběhl workshop k bioetice s tím, že budeme zvažovat bioetická témata v kontextu politického rozhodování a legislativy. Pozvali jsme vědce, aby na té konferenci, nebo spíše workshopu tedy, vystoupili. A důležité je připomenout, že vědecký pokrok – Eh, musí vždycky doprovázet odpovědnost v rozhodování a že by politici měli být dostatečně informováni k tomu, aby mohli činit informovaná rozhodnutí. A je tedy eh, důležité, aby ehm, eh, tedy probíhal sledování tedy bioetiky s rozměrem odpovědnosti. Vědecký výzkum je nezbytný, musíme o něm také diskutovat, ale velký význam má také naslouchání veřejnému mínění. A měli bychom také k celé věci přistupovat obezřetně, a to bude hlavním tématem workshopu, který se bude konat v lednu příštího roku. Eh, hovořit budou doktor Amin Muzo na téma obezřetnostní zásady na křižovatce Evropy eh, s americkým pragmatismem. Děkuji, Mariano. Pokud nejsou námitky, tento projekt pro, eh, proběhne bod 6.2 pracovní stídaně STOA věnovaná výzkumu očkování v Evropě. Máme inovativní projekt, který se jmenuje Aditek a který eh, znamená pokročilé imunizační technologie, já si také vzpomínám tehdy, že mě také eh, očkovali proti chřipce. Teďka vím, že mě očkovali v pondělí, takže doufám, že mě to bude chránit. A probíhá tady velice zajímavá diskuse o očkování. Ono je to důležité nejenom pro Eh, lidské bytosti, ale také v oblasti zemědělství proběhla například schůze věnovaná antibiotické rezistenci, kde jsme zjistili, kolik antibiotik, zhruba 400 tisíc tun, se používá v zemědělství v Evropě. Institut Pasteur Ehm, tedy eh, je organizací, na kterou jsme se obrátili, my budeme s nimi věci diskutovat. Pokud tedy nemáte námitky, proběhne i toto zasedání. A nyní se dostáváme ehm, ke společné akci Science Meets Parliament. Věda se setkává s parlamentem 8. listopadu. To bude velké zasedání, proto bych požádal Zolta o stručný úvod. Děkuji, pane předsedo. My jsme teď ve finálních fázích příprav na e, setkání 8. listopadu. Členům jsme již poslali aktuální informace a e, jsou tedy informováni e, také v systému vytváření dvojic vědec poslanec a Eh, máme k dispozici také oba programy. Hovořím o dvou programech, protože jednak je to dvoudenní program v bruselském týdnu, v všech těch 16 dvojic, a pak máme zahajovací akci, která začíná 8.11. a je pořádána společně se Společným výzkumným centrem JRC Evropské komise. A tyto dva programy tedy najdete ve svých složkách. Já to nemusím probírat podrobně na tomto místě, pouze jsem chtěl upřesnit, že všichni budete mít informaci, že těch 16 členů je e, zváno také na zahajovací akci. Děkuji, děkuji. Já myslím, že je velice důležité, aby všichni naši členové z toho měli tedy vědce. Ti z vás, kteří si svého vědce ještě nevybrali, by tak měli učinit bez prodlení. A mm, skutečně je to ukázkou, že tuto iniciativu bereme skutečně vážně. A pak ještě další iniciativa během eh, bruselského týdne ta bude pokračovat i nadále podle plánu, co se týče také financování koktejlu, nejenom pro účastníky, ale také pro členy panelu. Děkuji. Point, the... Uh, A nyní se dostáváme ke STOA workshopu Pochopit lidský mozek. Nová éra neurovědy, eh, Gianluca je administrátorem, pan Levsen může eh, zmínit stručně, se vyjádřit tedy k této problematice. Myslím, že celá akce je velmi dobře připravena díky práci sekretariátu. Ten program je mm, velmi zajímavý a věřím, že se podaří zajistit eh, přednášející je faktem, že mm, problematika mozkových eh, nemocí a mozku jako takového se stává velmi aktuální i v Evropském parlamentu. Já jsem se před několika týdny účastnil i workshopu, který byl zaměřen na eh, mozkové nemoci a spíš dopady a sociální dopady s tím spojené. Byla to trochu jiné zaměření, ale je, je jasné, že to je velmi vážný problém který se dotýká, pro mě to bylo překvapivé číslo ohromného počtu eh, lidí v Evropě a myslím si, že eh, tento, ten, tento workshop přesně zapadá do, té, do tohoto významu, takže věřím, že vše proběhne v pořádku. I když je to na vysoké specializované úrovni, kde si netroufám být úplně jaksi odborníkem, ale to je věc přednášejících a vysokých. Myslím si, že to může být skutečně velmi zajímavé a je to velmi důležité téma, jak jsem si si sám ověřil. Yes, thank you very much. Děkuji. Není-li tedy námitek, eh, budeme postupovat, jak bylo řečeno. Eh, pokud se chcete zúčastnit, tak prosím, eh, sdělte to sekretariátu. Teď máme bod 6.5, fórum 100 STS, 10. Eh, či 11. května. Eh, budou to, eh, bude to jedna nebo dvě schůzky. A my jsme dostali návrh od předsedy tohoto fóra, Kojio Omiho, podobně jako v loňském roce. Čili my tedy eh, v tomto kontextu eh, budeme chtít také eh, uspořádat další vydání workshopu na vysoké úrovni. Pokud tomu nikdo nic nemá, bod 7, a to jsou naše externí činnosti, tak nejbližší se koná 10. 11. listopadu s Evropskou environmentální agenturou v Kodaně. Všichni víme, že eh, se to koná a pořád máme ještě dvě volná místa, takže pokud by chtěl tady někdo se další zúčastnit, k eh, té Kodaně eh, bude vítán. A další bod pro náš rok, tak toto je Internet Governance Forum. A e, pokud tedy e, není námitek, tak to proběhne tak, jak to tady mám naplánováno. E, dále máme delegace na rok 2017. Vy jste tedy dostali tabulku, kde je napsáno, co bychom si přáli uspořádat a pokud k tomu máte jakékoliv připomínky, tak prosím při, nebo zasílejte je do 7. listopadu. Pokud do té doby nedojdou připomínky, pak tedy požádáme předsedu parlamentu o schválení těchto delegací. No a nemáli k tomu nikdo nic, dostáváme se k bodu číslo 8 a to jsou různé. Já bych vám chtěl říct, že a, a prosím, Teo, eh, vysvětlete to. Tak eh, de facto eh, budou, bude se, hm, tady proběhne přednáška 6. prosince, ta akce se jmenuje EU Agencies Forum a pořádateli jsou některé agentury EU, známé jako EU ANSA. Eh, bude zde workshop tady v Bruselu a budou tam organizovány panely eh, přednášejících. Eh, přičemž tedy seznam těch agentů máte ve svých složkách. Ano, děkuji. No a teď poslední bod. Příště se sejdeme ve čtvrtek 24. listopadu v 9.30 ráno jako vždy a budeme se zabývat studií dopadů potravin, tedy organických potravin na lidské zdraví, přírodních potravin na lidské zdraví, takže je to projekt pana eh, Nekova a já si myslím, že to tady půjde tím správným směrem. My budeme muset e, jenom se naučit lépe e, komunikovat, ovšem to je otázka pro politickou úroveň. E, přeje si pan Nekov k tomu něco říci, k těm přírodním potravinám a jejich vlivu na lidské zdraví? Tak, v podstatě já na tom můžu mluvit dlouze. Eh, já jsem tedy kvůli tomu inicioval toto studii a já si myslím, že skutečně eh, musíme eh, lépe hospodařit s půdou, rostlinami a také zajistit zaměstnanost. Ale zároveň bychom měli zkracovat ten produkční řetězec a tím pádem snižovat ceny to je de facto ten eh, spotřebitelský aspekt. Eh, pokud bychom eh, nadále zvyšovali množství používaných pesticidů, tak to by znamenalo ničit si hornou půdu. My bychom vlastně ty potraviny měli produkovat hodně přírodnějším způsobem, což bude dobré také pro Eh, probíhající klimatické změny a závěry pařížské konference. Myslím, že to bude velice zajímavý workshop. Ano, já myslím, že to bude zajímavé pro všechny. Eh, samozřejmě eh, přivítáme také ty, kteří nás sledují na internetu. A bude to tedy eh, velice zajímavé během našeho příštího o týdne. A tím končím naše, naše dnešní zasedání. We're late.